se vyjadřovat k hlasování a nejprve zpráva Léna Kap a přeje si vystoupit pan kolega Kalinovský. Kolega Kalinovský. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Balské moře je společným zdrojem Evropské unie. Proto musíme něco udělat na jeho ochranu. Před námi samotnými. Vypadá to jako paradox, ale některé sektory ekonomiky, jako třeba zemědělství nebo průmysl, pokud nejsou řádně zpravovány, mohou být negativní dopad na ekosystém. A proto je naše povinnost zajistit, že navzdory nezbytným investicím do ekonomiky musíme chránit tento přírodní zdroj, neboli Balcké moře. Když to zanedbáme, bude to mít nepříznivý dopad pro ty sektory ekonomiky, které tento zdroj využívají. A proto potřebujeme spolupráci na, na nadnárodní úrovni v tomto ohledu. Pouze díky společnému postupu, společnému vědeckému úsilí společně s ruskými vědci můžeme vytvořit účinný systém na ochranu tohoto moře. A také možnost využít jeho potenciál inventivním způsobem. Dobrá, děkuji a máme tady tedy další zprávu. Přeje si vystoupit pan kolega Pitaliano. Honorevole Jar. Kolega Jar. Děkuji, pane předsedající Eh, vítám Estonsko v eurozóně a mám radost z nového člena eurozóny. Mám radost z toho, že vstoupili, protože společná měna indikuje mnohé. Rád bych ale komisi připomněl, protože máme stab- kritéria stabilita, která musí být dodržována. Někdy získávám dojem, že někteří členové eurozóny mají nějaká zvláštní práva takže bych rád, aby toho bylo dbáno. Pokud jsou překračována pravidla, musí to být potre, potrestáno a to platí i pro dodržování kritérií stability. Děkuji vám, pane kolego. A teď dávám kolego, slovo kolegovi Sirio Vir. Děkuji, pane předsedo. Máme velkou důvěru v euro. A jako zástupkyně, jako delegátka Estonska jsem samozřejmě hlasovala pro tuto zprávu, abychom mohli euro přijmout. Máme malý deficit a máme velice malý veřejný dluh, jeden z nejlepších v Evropě. Omezili jsme veškeré výdaje, které omezit šlo. A výsledkem je euro. Já jsem hlasovala pro přijetí této zprávy také proto, že jsem chtěla poděkovat našemu národu, estonskému lidu, který zůstal v klidu, přestože máme vysokou nezaměstnanost, krátili jsme mzdy, bylo to opravdu tvrdé. Nemůžeme takto žít moc dlouho. A proto doufáme, že euro pro nás bude dobré. Děkuji. Děkuji, slovo má Kine. Mr. President. Pane předsedo, já jsem hlasovala pro tuto zprávu. A především bych chtěla poblahopřát Estonsku rozhodnutí Evropského parlamentu umožnit jeho vstup do eurozóny od 1. ledna 2011. Evropa dnes stojí před závažnými výzvami, nicméně vstup Estonska do eurozóny by měl být jednoznačným signálem pro ty, kdo spochybňují vyhlídky jednotné měny Evropy. Měli bychom si vzít jako příklad odhodlání Estonska a průběžné úsilí na cestě do rodiny eurozóny. A především musíme zohlednit, že Estonsko dosáhlo těchto výsledků za globální hospodářské a finanční krize. Případ Estonska by měl být příkladem pro ostatní členské státy, které také chtějí přistoupit k eurozóně. A také současným členům eurorodiny, zvlášť pro ty už končím, kteří mají tendenci podcenit význam kritérií eurozóny a úlohu eurozóny. Děkuji. Bene, grazie. Ano, děkuji. A teď přistupme ke zprávě Čarmes, Čarnecky, udělení absolutoria za rok 2008. A slovo má Děkuji, pane předsedo. Zpráva, kterou jsme dnes přijali, se velice špatně zpracovávala. Podobná zpráva o absolutoriu pro radu byla přijata až v listopadu. A znamená to, že musíme dohlížet nad rozpočtem a nad výdaji této hlavní evropské instituce. A máme vůči tomu řadu výhrad. Prožíváme krizi důvěry. A navzdory všem problémům a obtížnému dialogu s radou jsme udělili radě absolutorium a já doufám, že to povede k otevřenější spolupráci na straně rady a také doufám, že dokumenty zaslané Evropskému parlamentu, pokud jde o výdaje z rozpočtu, budou přesnější a že je budeme dostávat dřív. A také, že ta známá gentlemanská dohoda koncepci ze 70. let bude pozměněna, aby měl Evropský parlament skutečný aktuální vliv na dohled nad výdaje. rady. Děkuji. Děkuji, slovo má pan kolega Fox. Uh, thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já mám velké obavy z nedávného prohlášení předsedy Evropské rady, který tvrdil, že členské státy se dohodly, že předloží rozpočet komisi ještě před tím, než je dají národním parlamentům. To prostě není pravda. A byl to jednoznačný pokus pana Vana Rampoje dotlačit členské státy k dalšímu převodu pravomocí na Evropskou unii s tím, že by se žádalo, aby členské státy nejprve předložily rozpočet komisi. A to by znamenalo skutečné narušení státní suverenity. Mám radost z toho, že britská vláda teď opravila pana předsedu Van Rampoje a jednoznačně znovu uvádí, že jako první uvidí a schválí náš rozpočet naše parlamentní směnovna. Nedá se o tom vyjednávat. Členské státy, které chtějí usilovat o další hospodářskou a fiskální integraci, by to měly mít možnost udělat, ale nemělo by se to vnucovat takovým zemím, jako je Spojené království, které chtějí, si chtějí zachovat hospodářskou suverenitu. Děkuji. Grazie. Ora passi... Děkuji a nyní přistupme ke zprávě pana Lutf- eh, paní Ludfordové. A přeje si vystoupit kolega Sinclair, kolegyně Sinclair. Thank you, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala proti této zprávě. Ne proto, že nevěřím v překlad při trestním řízení. Je to velice důležité, abychom měli správné tlumočení a překlad v rámci řízení. Nicméně vede to v podstatě k tomu, že to předává větší kompetence tomuto orgánu, ECHR. Už je to zapracováno do našeho práva z roku 98. Je to tak v celé Evropské unii a proto se musíme ptát, proč se Evropská unie vybrala touto cestou. Já si myslím, že všichni víme proč. Je to další krok na cestě ke státnosti a proto jsem hlasovala proti. Tato rozhodnutí musí přijímat národní vlády, ne vy, vy nejste země. Kolikrát to musíme říkat? Děkuji a dále má slovo kolega Batten. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já a mý kolegové ze Spojeného království z nezávislé strany jsme se zdrželi hlasování. Ne proto, že máme v zásadě nějaké námitky vůči tomu, že bychom měli mít řádné služby tlumočení a překladu pro ty, kdo se ocitnou u zahraničního soudu. Ale kdybychom hlasovali pro, znamenalo by to, že bychom podpořili stokholmský program a harmonizaci evropských soudních systémů. A jak jsme viděli u evropského zatykače, znamená to konec staletí starých pojistek proti nespravedlivému uvěznění podle anglického práva. Jde také třeba o uznávání pokud, příkazu a podobně. Každý, kdo si myslí, že národní soudy by měly mít právo chránit své vlastní občany, musí být proti harmonizaci právních systémů a stokholmskému programu. Děkuji. Bene. Ora c'è. Dobrá, děkuji. Dále zpráva paní Bauerové, která byla zamítnuta. Přeje si nicméně někdo vystoupit? Kolegyně Andrikine a kolegyně Sinclair, prosím, máte slovo. Prego, nebo Andrikine. Takže kolegyně Andrikine, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já mám několik poznámek k té zprávě, o které jsme dnes hlasovali, o zprávě Surian, o rozpočtových otázkách. Ano? Paní kolegyně Andrikine, ale my teď hovoříme o zprávě paní Bauerové a ta by, která byla zamítnuta. La relazione Surian. Zpráva Surian, k tomu se můžete vyjádřit písemně, protože to je zpráva ve zjednodušeném řízení. Můžete se tedy vyjádřit eh, písemnou formou. Je to tak v pořádku? Oproti tomu zpráva paní Bauerové, která byla zamítnuta, a paní kolegyně Sinclair. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem hlasovala pro zamítnutí a mám velkou radost, že tato sněmovna tuto zprávu zamítla. Já zastupuji West Midlands ve Spojeném království. To je jedna z oblastí, kde je nejhorší nezaměstnanost ve Spojeném království. A v této oblasti, stejně jako v celém Spojeném království, lidé zakládají malé podniky. Většina zaměstnanosti ve Spojeném království pochází z malých podniků. A toto je další útok na malé podniky, tato zpráva. Kdyby to prošlo, Ukazovalo by to, že ničíme malé podniky. Je to přílišná regulace. Já proto doufám, že tato sněmovna a komise tuto zprávu nevrátí do sněmovny a že to bude také signál pro další legislativu, abychom neměli přílišnou regulaci pro malé podniky. Musíme ekonomiku chránit, nesmíme ji příliš regulovat. Dobrá, děkuji, eh, kolega Lavia. Ne, Dále Dorfman je zde není, také ne, takže to přeskakuje. Dále Mastela, přítomen, máte slovo. Ano, já jsem hlasovala proti této zprávě poskytování informací o postravinách spotřebitelům, protože spotřebitelé měli mít právo to vědět. Samozřejmě cílem návrhu bylo zlepšit tuto informovanost spotřebitelů ale eh, na druhou stranu nadměrná byrokracie také není žádoucí. Třeba, že spotřebitelé by měli mít právo vědět více informací. Takže já si myslím, že naším cílem je bojovat proti nadmíněné byrokracii. Tento návrh se snažil systém zjednodušit. Já podporuji návrh paní zpravodajky, tak, aby ty informace byly poskytovány, ale ne nadměrnou vědeckou formou. Tudíž je vhodné skutečně tyto informace poskytovat, ale ne velmi podrobnou vědeckou formou, zejména s ohledem na to, že v mnoha oblastech ještě nejsou k dispozici podrobné vědecké studie o některých těch aspektech. Děkuji, pane předsedo. A teď má slovo kolega Peter Žal. Ano, nebojte se, já vás mám na seznamu. Děkuji, pane předsedající. Samozřejmě, že spotřebitelé mají právo na to vědět, co je obsaženo v potravinách. Kdo si ale myslí, že tím novým značením se Evropou prožene nějaká velká změna, že lidé se budou strahovat zdravěji, tak eh, má špatný názor. Co potřebujeme je poradenství v oblasti potravin a také osvěta, a to nejen pro dospělé, ale to se týká i dětí. A ta osvěta bude stále důležitější. Ten, kdo bude mít eh, pestrou stravu, kdo se pohybuje, tak se nemusí vzdávat své čokoládové tyčinky k svačině. A to jsme také ukázali dnešním hlasováním. Grazie, la parola Non c'è. Dobrá, kolega Dina tady není, takže Mario Pirillo, máte slovo. Grazie, presidente. Ano, děkuji, pane předsedo. Co se týče zprávy eh, paní Somerové, já jsem hlasoval proti těm pozměňovacím návrhům, které zavádějí takzvaný ten systém semaforu. Domnívám se, že eh, indikace obsahu tuku, soli, a e, energetického obsahu prostřednictvím toho jednoduchého systému semaforu nebo těch barev na semaforu by spotřebatelům neposkytlo správné informace. Je zde ovšem skutečné riziko, že Takovým systémem by byly penalizovány potraviny, jako například třeba zmrazená pizza, které by na etiketě musely je, nést jednoznačně tu červenou barvu, protože třeba obsahují sír. Semafor, tento systém semaforu by paradoxně preferoval produkty, které jsou méně zdravé oproti produktům kvalitním. A stejně tak se mi nelíbí, že by se měla uh, uvádět kalorická hodnota u nápojů jako třeba u vína. Děkuji, pane předsedo. Pirillo. Děkuji vám, pane Pirilo. A slovo má kolega Ovir Siri.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 Předtím si toho, co udělá paní Somerová, dávám přednost jednomu souboru pravidel. Teď máme celou řadu pravidel a já proto mohu podpořit tuto zprávu. Jsem proto, abychom jednoznačně ukázali, kolik kalorií obsahuje jedna porce, ale nelíbí se mi systém barevných kódů. Myslím si, že jsou to subjektivní informace o nějakém produktu, ale neposkytují nám žádné informace o vyváženosti potravin. Protože pokud máme třeba červenou, žlutou, zelenou, dáváme prostě informaci o tom, co se lidé myslí o kvalitě potravin. A můžu pokračovat a říct ještě něco ke zprávě paní Baverové? No, teď hovoříme o zprávě paní Somerové. Takže... Ma loodan, et siis peale, kui Sommeri raporti kommentaarid on lõppenud, tulete... Já doufám, že až dokončíme poznámky k paní Somerové, ještě se vrátíme k paní Baverové, protože já jsem se přihlásila včas. Ne, my jsme neobdrželi žádost. Ovšem, pokud se chcete vyjádřit ke zprávě paní Baverové, prosím, učiňte tak. No, tänan selle võimaluse eest. Děkuji za tuto možnost. Já si cením práce paní Bauerové. Byla jsem také členkou příslušného výboru a viděla jsem, kolik úsilí vynaložila v souvislosti s touto zprávou. Podle mě nedává smysl zapojit tam samostatně vydělečné osoby, protože ty už pokrývá nařízení 51 a přílišná regulace není dobrá věc. A proto jsem nepodpořila stažení této zprávy. Tak a slovo má Kalinovský. Děkuji bardzo, pane předsedající. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. U tohoto usnesení jde v podstatě o to, abychom dospěli k jednotné situaci v Evropské unii, k jednotnému označování potravin. Všem spotřebitelům v Evropě to bude jasnější. Díky harmonizovaným řešením, harmonizovaným pravidlům pro označování potravin se bude lidem snadněji vybírat, co chtějí, až budou například v zahraničí, nebudou mít žádné pochybnosti, pokud jde o látky nebo alergeny která by například požili omylem. Evropská řešení usnadní fungování evropského trhu a obchodování s produkty. Nesmíme zapomínat, že každá změna označování potravin bez přechodného období znamená velké riziko pro výrobce. Děkuji a slovo má paní Morkunej. Děkuji, pane předsedo. Parlament hlasoval o velice důležitém dokumentu a já vítám přijaté rozhodnutí. Musíme naše spotřebitele řádně informovat a také je důležité, aby informace, které dostávají, byly správné a snadno přístupné. Já mám vždy na paměti zájmy našich spotřebitelů. Nicméně musíme najít správnou rovnováhu mezi informacemi, triviálními informacemi a důležitými informacemi. A také potřebujeme rovnováhu mezi zájmy výrobců a spotřebitelů. A proto musíme vytvořit určitý systém, který bude motivovat poskytování odpovídajících informací spotřebitelům. Je to nezbytné, abychom zajistili zdraví všech občanů. Děkuji, paní Redville. A slovo má pan Schnellart. Děkuji, pane předsedající. Dámy a tím nařízením dnes zajistíme více informací pro spotřebitele a tím budeme budovat proti obezitě. Současně bychom ale také měli pracovat na snižování byrokracie. Myslím, že dnešním rozhodnutí se nám podařilo dosáhnout cíle, že budeme spotřebiteli poskytovat mnoho informací. Jestli to naše dnešní rozhodnutí bude efektivní, to uvidíme časem, ale každopádně bych rád poukázal na to, že ten řetězec více informací, zdravá strava a snižování obezity, že tento řetězec není samozřejmý. Budeme muset více pracovat tady v parlamentu na vzdělávání, na osvětě, obzvláště na našich školách. Ale co se týče toho snižování byrokratické zátěže, tam se nám podařilo dosáhnout pravého opaku, než jsme chtěli. Když myslím na to, že ta výživová hodnota budou, i byla zavedena, že zdále zůstává to značení potravin, tak máme eh, byrokracií, která nám přibývá, bude spotřebitele zatěžovat a neslouží to pouze k informaci a navíc to také nepovede ke snižování obezity. Děkuji, paní McCallan. McCavan, pardon. Děkuji, pane předsedo. Já a ostatní laborističtí europoslanci nakonec hlasovali pro zprávu paní Somerové v závěrečném hlasování, protože jsme měli pocit, že jsme dosáhli určitého pokroku, zvlášť ve dvou oblastech. U země původu a označení na přední straně obalu. Nicméně měli jsme velké výhrady vůči zrušení národních dobrovolných systémů označování. Například ty systémy, které uplatní velcí malobchodní prodejci ve Spojeném království, jsou naprosto dobrovolné a ukazuje se, že spotřebitelům se líbí. Uvidíme, jak to dopadne v radě, co se týče zachování národních systémů, ale doufáme, že až dojdeme k druhému čtení, pokud se nedohodneme v celé Evropě o semaforech, alespoň ty země, které si vypracovaly národní systémy, které fungují, lidé je dobře chápou, by měli možnost zachovat si tyto systémy. Mnohokrát děkuji, paní Mekavanová. A nyní dávám slovo panu Batenovi k hospodářské vládě. Uh, Pane předsedo, já jsem hlasoval proti tomuto usnesení. Nemá to žádný legislativní dopad, nicméně odráží se v tom směr, kterým se ubírá Evropská unie. Je to program pro hospodářskou vládu Evropy ze strany Evropské unie. Jak jsme slyšeli dnes dopoledne, pan Barroso a předsedové většiny politických skupin, bývalí předsedové, právě toto chtějí. Současná finanční krize je vnímána jako prospěšná krize, kterou dosáhneme rozšíření pravomocí Evropské unie. Já zastupuji město Londýn, kterému hrozí naprostý zánik v důsledku navrhované evropské legislativy. Evropská hospodářská vláda by zničila současnou britskou ekonomiku, celou ekonomiku. Jedna rozumná věc, ve které, která v tom usnesení byla, byl pozměňovací návrh pana Pipera, který zemím umožňuje vystoupit z jednotné evropské měny proto jsem rád hlasoval, ale bohu, nebo bych byl rád hlasoval, ale bohužel to neprošlo. Rozhodnutí bylo. Jednání je pozastaveno do tří hodin. Děkuji.